Um, Kolegyně a kolegové, s vaším dovolením zahájíme zasedání. Ještě jednou děkuji všem, kteří jste přišli včas. Jenom jsem děkoval ještě jednou kolegům, kteří přicházejí včas. Ještě počkáme, jestli tady je pan zpravodaj Garcia Concerga tady eh, údajně nemůže přijít z rodinných důvodů. Nicméně máme tady druhou zpravodajku, paní Taniu Fajon, takže můžeme začít s eh, balíčkem týkajícím se inteligentních hranic. Systém registrovaných cestujících, to bude první bod, eh, který odprezentuje Tania Fajon. Nebo hned Dáme slovo komisi? Dobrá, hned dáme slovo komisi. Takže jenom krátce úvodem. Chtěl jsem připomenout, že 16. října komise předložila v Libe technickou studii o inteligentních hranicích. A v tu chvíli kapitola týkající se nákladů na navrhovaný systém zatím nebyla k dispozici. Jak jsme zmiňovali, Evropská komise dnes předloží analýzu nákladů. Dám tedy slovo Evropské komisi, Následně vystoupí Tanja Fajon jako zpravodajka a ostatní poslanci a poslankyně. Pan Rosenburg za Evropskou komisi, jak jsme říkali, dříve dostane 15 minut maximálně a potom dostanou slovo poslanci a poslankyně. Případně může proběhnout další kolečko diskuse. Takže pane Rosenberku, můžete se pustit do prezentace a následně bude pokračovat diskuse. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dnes vám předložíme finanční kapitolu studie o inteligentních hranicích a to integrovaně tím, že to naváží na jednotlivé závěry zprávy které vám byly prezentovány 16. října. Ještě předtím jenom krátce připomenu celý kontext. Evropská komise v únoru 2013 předložila návrh týkající se inteligentních hranic, jelikož bylo potřeba modernizovat šengenské hranice. Za prvé tedy vstup, a výstupu a vstupu a program registrovaných cestujících. Jak Evropský parlament, tak Evropská rada v první reakci zmínili určité operační, technické a nákladové připomínky. A následně v únoru 2014 eh, jsme se dohodli na další fázi této studie, která měla vyhodnotit hlavní problémy. A tato fáze má dvě podfáze. Ta první je studijní a následně v únoru byla vydána technická zpráva a na konci měsíce i finanční zpráva. A potom je technická nebo pilotní fáze. Ta v tuto chvíli začíná i připravována a měla by eh, být spuštěna v březnu roku 2015. Jak včera říkal pan komisař, po ukončení testovací fáze, což by tedy mělo být v únoru roku 2015, Evropská komise co nejrychleji předloží nový legislativní návrh, a to bude na konci roku 2015 či na začátku roku 2016. A zároveň budou staženy návrhy z roku 2013. Evropská komise v novém návrhu bude řešit problémy, které zmínil parlament a rada. Nyní k nákladům. Hlavním cílem kapitoly o nákladech bylo poskytnout aktuální a spolehlivé odhady nákladů na systém EES a RTP, který, které ponesou jak komise, tak členské státy. Druhým cílem bylo vyhodnotit, jestli rozpočet, který byl věnován tomuto balíčku ve víceletém finančním rámci 2014 až 2020 ve výši 791 milionů, pokryje očekávané náklady. Příjemnou zprávou je, že stávající alokace v rámci rozpočtu je více než dostatečná na to, aby zaplatila vývoj, tedy leta 2017 až 2019 a jeden rok provozu rok 2020. Když budeme vycházet z návrhu z roku 2013, tak čtyřleté náklady by představovaly 430 milionů. A pokud bychom to extrapolované na 7 let, abychom si to mohli srovnat tedy s celým obdobím víceletého finančního rámce. Já vím, že je to trochu teoretická matematika, ale to nevadí. Tedy pro tyto dva systémy se bude jednat o celkové náklady 622 milionů, což je zhruba o 20 méně, než v tuto chvíli v rozpočtu na to máme. Existuje několik důvodů pro snížení těchto nákladů. Dva jsou hlavní. Za prvé, od prvních výpočtů před několika lety došlo k navýšení konkurence na tomto trhu a následně eh, spadly ceny síťových služeb oproti minulosti. Takže to je první důvod. A druhý důvod spočívá v tom, že byly zaváděny národní jednotná rozhraní, která ušetří peníze. Předtím jsme to řešili tak jako v SISu, e takže jsme měli specifická národní řešení, tak abychom je propojili ty národní systémy na centrální systém, tak studie došla k názoru, že je daleko levnější a přitom stále proveditelné. Teď mi zjevně něco vypadlo, omlouvám se za to. Vytvořit jedno společné rozhraní které následně mohou používat všechny členské státy. A ještě příjemnější zpráva je, že v roce 2013 v tom návrhu máme předpokládaný dva nekomunikující systémy, zatímco studie ukázala, že pokud bychom měli jeden systém, jehož součástí jsou jak funkce EES, tak RTP, tak to bude mít několik výhod. Za prvé se nebudou duplikovat osobní údaje cestujících, Sníží to dopad na národní systémy a kromě toho to bude levnější. Pokud se bude vytvářet jeden systém, tak to ušetří odhadem 49 milionů euro během čtyř let. A to proto, že tam jsou podobné procesy a úkoly při vytváření sítě, a to tež platí i pro licence, udržovací náklady a podobně. A zase, když si to přepočítáme na 7 let, tak to bude představovat téměř 70 milionů, takže to je poměrně významná částka a proto je důležité vytvořit jeden systém, který bude mít funkci EES i RTP. Dále napojení na stávající systém VIS. Studie se zabývala možnou synergií nového systému inteligentních hranic a systému VIS a dospěla k závěru, že integrace EES, RTP a VISu od samého začátku by představovala náklady navíc ve výši 39 milionů. A to hlavně z toho důvodu, že by bylo potřeba snížit riziko vytváření nového systému na základě systému stávajícího, tedy VISu, který v 30 zemích funguje v každodenním provozu. Z technického pohledu by toto bylo složité. Takže testovací a zaváděcí fáze by byla komplikovaná a proto drahá. Ve srovnání s tím, kdybychom vytvářeli nový systém zvláštní. To neznamená, že by se ty systémy neměly integrovat. Studie totiž na druhou stranu jasně říká, že kdybychom systém EES a e e RTP postupně integrovali s VISem, tím, že bychom nejprve používali od samého začátku některé prvky VISů v designu inteligentních hranic a potom bychom, řekněme, během několika let ty systémy integrovali, tak by to bylo daleko bezpečnější. Ano, náklady by na samém začátku byly trochu vyšší, ale zase by se hodně ušetřoval, ušetřilo za testování. Takže v konečném důsledku by to bylo o 4,5 milionu euro levnější Eh, než ten základní scénář. Teď biometrické identifikační prvky. V návrhu Evropské komise z roku 2013 jsme zmínili otisky prstů jako jediný biometrický prvek. 10 u EES a 4 u RTP biometrii došlo k technickému pokroku a proto se studie zabývala tím, že by se dal snížit počet otisků prstů, které se zaznamenávají do tohoto systému. A to tež platí i pro využívání obličeje, biometrických rysů obličeje. Tam se pochopitelně dá hodně říci o výhodách a nevýhodách e, každé alternativy, ale z pohledu nákladů se zdá, že Mezi těmito scénáři je poměrně zásadní rozdíl, který ale není tak velký, jako bychom si dříve mysleli. Takže třeba rozdíl mezi tím systémem, kde bychom měli 8 prstů a ne 4, je méně než 3 miliony euro během 4 let. Teď ten scénář, který by používal pouze obličeje a nikoli otisky prstů, tak ten by byl nejlevnější, jak asi předpokládáte. Představovalo by to úsporu asi 23 milionů euro oproti systému, který používá 8 otisků prstů. A vyplývá to hlavně z eh, síťové, síťových nákladů kvůli velikosti, protože pochopitelně čím více údajů sbíráte, tím více jich zpracováváte a tím dražší to nakonec bude. Teď eh, přístup orgánů vynucujících právo. Jak víte, v návrhu z roku 2013 se nepředpokládalo, že, za, že orgány prosazující právo by měly přístup k ESRTP. Evropská komise má za to, že přístup těchto orgánů do systému, respektive jeho potřeba a přiměřenost, musí být ještě prokázána. Tato studie se snažila vypočítat, kolik by to stálo, kdyby se tento systém měl využívat, kdyby do něj měli mít přístup i JČTR. A zdá se, že další náklady na software a hardware, které by umožnily vyhledávat latentní otisky prstů, ty náklady by nebyly tak velké. Vývoj to by bylo asi 2,5 milionu a každoroční údržba možná 2 miliony. Nicméně, přístup těchto orgánů by nebyl příliš užitečný, pokud by se, udávali, pokud by se ukládaly údaje do EES pouze na 90 dní, což je tedy pozice stávajícího návrhu, který je jaksi tou základní variantou i finanční. Pokud by se rozšířilo toto období na rok, řekněme, tak potom náklady vyskočí hodně nahoře. Najednou by stálo vývoj asi 26 milionů a 2,3 miliony ročně za údržbu. Teď, kdyby se to udržovalo pět let, ty údaje, tak vývoj by stál 32 milionů a údržba každoročně více než 9 milionů. Ročně tedy. Takže tady už vidíte dopad. Teď, abych to ještě zkomplikoval. V tuto chvíli se předpokládá, že období u EES na ukládání údajů bude krátké. Komise se domnívá, že to bude potřeba prodloužit a to z toho důvodu, aby ten systém fungoval dobře pro cestující, aby se dalo rychle zpracovat jejich údaje na hranicích. Protože pokud se to nebude ukládat, tak to potom znamená, že cestující se tam budou muset zapisovat znova a znova a budou delší řady. V každém případě se tím musíme zabývat, ať už to dopadne s přístupem orgánů činných trestním řízením tak či onak. Teď, co se týče programu registrovaných cestujících. V návrhu z roku 2013 se hovořilo o jakési známce RTP, touknu, a zavedení takovéto známky podle této studie není potřebné. A stejného účelu se dá dosáhnout pomocí strojově čitelné části pasu. A kdybychom tu známku vyhodili ze systému, tak by to ušetřilo 55 milionů euro. Studie také umožňuje nebo zvažuje alternativní žádost o e, eh, RTP, což by v podstatě ušetřilo prostředky kvůli zpracování těchto žádostí. Šlo by o to, že někteří lidé, kteří už jsou registrováni v EES, by mohli online požádat o status registrovaného cestujícího s tím, že by se použili biometrické údaje, které jsou součástí EES. Je to tedy velmi pragmatický model. Co se financí týče, tak je potřeba říci, že tato možnost by neměla příliš vysoký finanční dopad na centrální úrovni a ušetřila by v národních rozpočtech především prostřednictvím menšího počtu pracujících. Teď, co se týče informačních systémů pro cestující a přepravce. Vzhledem k tomu, že v budoucnosti už se nebudou razítkovat pasy, tak studie navrhuje, aby cestující mohli dostávat informace o maximálním počtu dní, po který mohou zůstat v šengenské oblasti. Protože takovouto informaci už neuvidí z pasu. Podobné řešení by se také muselo vyvinout i pro přepravce, tak aby mohli ověřit platnost víz a statut EES. To jsou možnosti, se kterými se nepočítalo v návrhu z roku 2013, takže nejsou započítány ani do jeho finančního vyhodnocení. Musíme se podívat na to, jak by se to v praxi dalo udělat. V tuto chvíli jsme přišli a ve zprávě popsali několik možností. A chtěl jsem zmínit, že by přepravci mohli mít přístup do systému v tom tedy smyslu, že by se měli možnost přistoupit na správ, ke zprávě eh, s omezenými údaji, na základě které by poznali, jestli ten cestující má nebo nemá platné výzum a měli by tam také počet dní, které může zůstat cestující v šengenském prostoru. Bylo by to na webu, Úvodní investice by byla 4,2 miliony na vývoj a zhruba milion nebo milion a půl operační náklady průměrně. No a konečně náklady na pilotní fázi. tuto chvíli EES a RTP nebudeme od začátku do konce celé testovat, protože nevíme zatím, jak ten systém bude vypadat. Nicméně budou probíhat simulace centrálního systému, na kterých se vyzkouší interakce s národními systémy, respektive mezi národními systémy a centrální. S tím, že tam budou dobrovolné, dobrovolnické členské státy, které poskytnou infrastrukturu a lidi na takovéto testy a spočítali jsme, že náklady testování veškerých alternativ zmíněných ve studii na šesti hraničních přechodech v hlavních situacích, tedy že tam budeme mít letiště a, a všechny ostatní přechody a bude to stát 2,3 milionu. Nicméně ve skutečnosti, pane předsedo, počet hraničních přechodů zapojených do této pilotní studie bude vyšší a je docela možné, že přijdeme i na další věci, které bude potřeba testovat. Některé z nich byly zmíněny v dopise, který jste poslal před pár týdny mému komisaři. Takže ten rozpočet bude trochu vyšší, ale stále se vejdeme do prostředků, které máme k dispozici, což je 3,5 milionu euro. Závěrem chci říci, že nový systém inteligentních hranic, tak jak se rýsuje, může být realizován v rámci prostředků alokovaných z rozpočtu ve víceletém finančním rámci. Studie identifikovala několik nákladových scénářů, ze kterých nebo na kterých se může za volba, která stojí stále před námi. A v tomto kontextu je dobré zmínit, že architektura tohoto systému, výběr biometrických prvků, období pro zpracování a uchovávání údajů všechny něco stojí, vidíte podrobnosti ve studii, a následně doufáme, že komise a všichni ostatní se budou schopni na základě těchto údajů rozhodnout. Děkuji. Děkuji vám, pane Rosenbergu, a nyní se chci obrátit na zpravodajku, která nám sdělí svůj názor. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také zástupci Evropské komise za veškeré detaily týkající se nákladu v této studii. Nevím přesně, kde mám začíst, protože Celý návrh je ve složité situaci, především v souvislosti s tím, že Evropská komise navrhne nový návrh či revidovaný návrh a my nevíme, jaké rysy tento nový návrh bude mít. My nyní diskutujeme o výsledcích studie s různými scénáři a také jsou tady různé možnosti, o kterých se rozhoduje. Já se omlouvám za kolegu Moreru, který tady bohužel nemůže být. My jsme společně s ním vedli dlouhé diskuse s radou a s komisí v minulých týdnech. Je složitá cesta vpřed a já budu mít také mnohé otázky k číslům, které byla, která byla prezentována. Ale zásadní otázka eh, dále zůstává nezodpovězená. Já si myslím, že komise neprokázala, eh, že tyto systémy jsou skutečně zapotřebí a že také přinesou přidanou hodnotu, kterou chceme dosáhnout je tady hlavním cílem bezpečnost nebo usnadněné cestování. A vy jste také zmínili náklady, které souvisejí s různými scénáři v budoucnosti. Já se domnívám, že hlavní obava parlamentu bude přístup eh, z hlediska orgánu v oblasti oblasti prosazování práva. Jestliže umožníme těmto orgánům přístup, pak náklady vzrostou. A potom na druhé straně můžeme říct, že to nechceme, protože minulá legislativa to nepředpokládala. My jsme se letos seš, nyní sešli s Itálií, tedy s předsednickou zemí, a tady jsme nabili dojmu, že členské státy jsou pro přístup policejních orgánů či orgánů v oblasti prosazování práva. Takže o tom novém návrhu musíme diskutovat a musím říci, že toto mě znepokojuje a nevím, co nás čeká, protože jestliže tento přístup bude umožněn, pak to znamená dalších 60 milionů a jestliže budeme uchovávat data po dobu pěti let, tak to bude znamenat dalších 70 milionů. To znamená, že toto vyžaduje také politickou debatu a spolupráci s jednotlivými eh, institucemi a příští rok se bude konat další diskuse. Na druhé straně já mám dojem, že členské státy zavádějí nové mechanismy, ale technologie a to v a zatím nečekají na novou legislativu. A nevím, zdali tedy má dojít k duplikaci systému. Takže hlavní otázka zůstává otevřená. Co, čeho chceme dosáhnout, jestliže tento cíl je v nerovnováze s náklady a také není v souladu s přístupem orgánů v oblasti prosazování práva. A pak je tady ještě jedna věc, na kterou se chci komisi zeptat. Jak zdůvodníte, že systém EES vztahující se na příslušníky z třetích zemí, tento systém bude o 300 milionů náklady budou o 300 milionů nižší než Eh, systém RTP, který by měl eh, vlastně eh, mít náklady pouze, měl by stát pouze 9 milionů. Jak je možné, že je tady tak velký rozdíl? A my jsme také včera diskutovali s panem komisařem o inteligentních hranicích a požádali jsme také o trialog, trilaterální setkání v příštím týdnu. Já se domnívám, že musíme mezi institucemi diskutovat o dalším postupu, protože máme různé informace, máme mnoho otázek, které musí být zodpovězeny a potřebujeme také dostat jasné odpovědi, protože toto téma bude v budoucnosti v parlamentu velice citlivé. A proto si myslím, že skutečně musíme pracovat ruku v ruce a velice těsně. Děkuji vám za studii a já také se těším na další informace od vás a také na názory ostatních kolegů. Já děkuji, Tania. Vy jste vlastně vyjádřila také obavy ostatních poslanců a nyní budou položeny jednotlivé otázky a posléze bude reagovat komise. Pan Halo, děkuji. Já velice rád vidím, že náklady na balíček inteligentních nákladů se zásadním způsobem snížily ve srovnání s návrhem z roku 2013 co je velice důležité. My jsme dosáhli snížení nákladu nejenom tím, že jsme snížili kvality, ale e, především, že byly vyloučeny prvky, které nepotřebujeme, jako například extra známka pro program RTP. Když diskutujeme o nákladech, tak také musíme vzít na vědomí, že když nemáme efektivní na vnějších hranicích, tak to znamená více pohraničních lídek, více omylů a delší fronty. Také jestliže členské státy budou provozovat tento systém na národní úrovni, pak eh, to bude stejně stát tolik, ale je třeba mít především integrovaný systém. Účelem balíčku je usnadnit přecházení hranic pro běžné cestující a také to, aby pohraniční hlídky se mohly soustředit na případy, které pozornost vyžadují a my také budeme mít možnost pak řešit problémy a otázky lidí, kteří přetahují pobyt v rámci EU. A pak tady je také otázka otisku prstů. Možná je obezřetné nechat si tuto možnost otevřenou, ale jak komise právě řekla, tak také doba uchovávání otisků a dat má další implikace. Tento balíček musíme vidět jako dlouhodobou investici pro vnitřní bezpečnost a také e, inteligentní hranice. Týká se to především e, volného pohybu v rámci EU. Takže bylo by dobré, kdybychom bývali již tento systém vstupu a výstupu, který by efektivně fungoval, zavedli ještě před vznikem šengenské zóny. Pokud se týče ochrany dat, tak ochranu dat musíme brát vážně, ale nesmíme to přehánět. Unie již sbírá a uchovává osobní data, včetně biometrických dat, jako v systémech VIS a Eurodac. Jsou tady problémy, které existují, které lze však vyře- vyřešit. Systém proporcionality by měl být v tomto ohledu uplatňován. A nyní pan Bajos. Prosím, nasaďte si sluchátka. Paní Bajos, my zelení si vážíme toho, jsme rádi, že tento návrh byl stáhnut, také jsme rádi, že komise nezdílí stejné názory jako členské státy, pokud se týče policijního přístupu k údajům pro potírání trestných členů. A tady máme také otázku nákladů, kterou se budeme muset ještě detailněji zabývat. My se chceme komise zeptat, zdali komise bude trvat na svých slovech, že komise nepodpoří návrhy členských států, pokud se týče policejního přístupu k datům. Prosím, přeje si ještě někdo další slovo? Není tomu tak? Tak nejdříve bude mít slovo předsednictví a posléze komise. Takže nejdříve si vyslechneme předsednictví. To je pan Menicelli. No, buongiorno tutti. Děkuji, pane předsedo, a dobré dopoledne všem. Máte pravdu. Italské předsednictví od samého začátku svého mandátu eh, se zaměřilo na balíček inteligentních hranic. To je jednou z našich priorit na celé pololetí. A z toho důvodu eh, nás těší, že eh, můžeme ocenit eh, výsledky této práce. A eh, která se zaměřila na celou řadu technických komplexních témat. Protože tento balíček inteligentních hranic jsme eh, zařadili mezi priority eh, tak na jednotlivých zasedáních příslušných pracovních skupin eh, se téma inteligentních hranic vždycky objevovalo. A tím jsme chtěli na pomoci komisi k tomu, aby do konce roku sestavila mandát který je nutný pro eh, spuštění stavu testovací fáze. V této souvislosti bylo jedním z nejaktuálnějších e, cílů, je jedním z nejaktuálnějších cílů italského předsednictví shodnout se v Koreperu na politických hlavních směrech politické koncepci, proto aby testovací fáze e, byla, mohla být přesně nadefinována. toho důvodu je italské předsednictví přesvědčeno o tom, že veškeré aktivity uh, Um, v souvislosti s uh, balíčkem, s hraničním balíčkem, uh, opravdu budou znamenat velký přínos, um, protože oba uh, legislativní, spolulegislativní subjekty přinesly um, celou řadu vstupů, ať už se to týká analýzy nákladů anebo technických aspektů. V Nastavení testovací fáze je samozřejmě velmi důležitým vstupem i pro eh, další vyjednávání o balíčku eh, souvisejícím s hranicemi. Eh, takže je to důležité také pro schodu na obou systémech EES a RTP. Přitom je samozřejmě nutné dodržovat základní práva veškerých osob, kterých, na které budou tyto aktivity zaměřeny. Jak už jsem říkal, oba legislativní subjekty um, musí mít uh, různé možnosti řešení a italské předsednictví je přesvědčeno o tom, že uh, budeme spolupracovat, že musíme spolupracovat s Evropským parlamentem. Tak, jak říkala paní zpravodajka Fajon, eh, sešli se oba zpravodajové přednedávnem a o všech fázích a aspektech, které eh, byly předmětem jednání v tomto pololetí. Na těch jsme se shodli a využili jsme i výsledky práce pracovních skupin. Italské předsednictví e, se ujalo také příležitosti k tomu, aby e, oběma zpravodajům vysvětlilo, Mm, to, co vlastně jste si přál i vy, eh, pane předsedo, eh, ve svém eh, dopise adresovaném komisi. Šlo o nutnost těsné a koordinované spolupráce mezi radou a parlamentem. A italské předsednictví rady ještě jednou zdůraznilo, že toto přání, k tomuto přání italské předsednictví již přihlédlo a že je to součástí jeho politické orientace, která byla schválena v Koreperu. Vy jste, pane předsedo, v tom zmíněném dopise eh, také eh, si přál trilaterální setkání na politické úrovni, pokud možno 9. nebo 10. prosince, což je příští týden. A včera jsme eh, měli příležitost si eh, vyslechnout pana komisaře Avramopoluse, který nám sdělil, že bohužel nemůže být přítomen, protože má eh, jiné důležité schůzky, které mu zabrání v účasti na tomto setkání. Ale hm, my všichni víme, že teď je Eh, doba velmi intenzivní, že se toho mnoho děje v souvislosti s Radou pro ehm, spravedlnost. Eh, takže ono asi těžko se podaří zajistit eh, přítomnost politických partnerů na odpovídající úrovni na tomto setkání. A italské předsednictví během celého pololetí zapojovalo už částečně i budoucí předsednictví do spolupráce, tak aby e, byla zachována kontinuita a aby vlastně e, byly odpovídající výsledky práce všech tří po sobě jdoucích předsednictví. A já bych se rád zeptal, zdali by toto setkání, které jste si přál, se nedalo odložit na toto třístrané setkání na první týdny v lednu, ale bylo by samozřejmě dobré, abychom datum eh, stanovili společně, protože takovéto setkání má opravdu zcela zásadní význam pro eh, úspěch celého hm, hraničního balíčku. Děkuji. Děkuji vám za detailní informace. A nyní, pane Rosenbergu, jestli chcete nyní reagovat na položené otázky. Děkuji vám. Děkuji vám také za otázky a připomínky. Klíčová otázka, zdali jsou systémy potřebné. E, ta studie se tímto nezabývá, to je politická otázka a zde musíme říci, že komise si myslí, že jsou systémy absolutně důležité, protože nedělat nic, to nevede k ničemu. Podíváte-li se také na E, systém na hranicích, pak se tento systém musí změnit. Stávající systémy nejsou výkonné a také nejsou efektivní. Právě proto také 13 členských států si vytvořilo národní systémy. Znáte také čísla. Každý rok se razítkuje 200 milionů pasů a tato informace je vlastně k ničemu, protože neumožňuje automatickou kalkulaci přetažení pobytu. A je to velký problém a tento signál vysílají všechny členské státy a proto je důležitým požadavkem něco dělat. A toto něco, podle našeho názoru, by mohl být tento nový systém, ale samozřejmě také se zlepšeními, o kterých nyní diskutujeme, protože inteligentní hranice musí být skutečně inteligentní. A jestliže budeme systém testovat, a když jsme systém testovali, tak návrh eh, z roku 2013 se ukázal docela dobrý, ale je dobré ho ještě zlepšit. To také komise připouští. Konkrétní otázka, proč RTP či čísla o RTP a EES, jak to, že jeden systém je podstatně nákladnější než druhý. Já musím přiznat, že to je poněkud matoucí, ale když jdete do detailů v tabulkách a v číslech, tak uvidíte, uvidíte dvě věci. Jedna věc je taková, že zásadní část nákladu jsou společné náklady obou dvou systémů, ale kvůli rozpočtovým důvodům jsme se rozhodli tyto náklady rozdělit na polovinu. To však neznamená, že ve skutečnosti mohou být také přiřazeny k jednotlivým systémům na půl. Ale to souvisí například i s tím, že když vyjmete jednu část SRTP, takže vám to jde na polovinu. To eh, mu tak není. Doufám, že mi rozumíte. Je to poněkud umělá kalkulace a díváme se tady především na náklady ústřední, pak vidíte, že EES eh, e e by to bylo 94, v tom eh, RTP by to bylo asi 70 a takže to je o trošku nižší. Jestliže se rozhodneme pro společný integrovaný systém, potom dodatečné náklady na RTP budou asi 35 milionů na té centrální úrovni. Na národní úrovni potom to musíme ještě jednou přepočítat jestliže se národní úroveň rozhodne pro oddělení. Ano, je to velice složité z technického hlediska a o tom můžeme ještě dále diskutovat. Potom tady byl také o e, dotaz týkající se policejního přístupu. Omluvte mě, já o tom nechci detailně hovořit. My tady hovoříme o technické studii. Studie se nezabývá e, tématem jako takovým. My se tady bavíme o technických předpokladech. Komise má nadále stálý názor, a sice to, že pokud mají mít policejní jednotky přístup k RTP, pak to také musí být efektivní a musí to stát za to. A zde musíme e, proto přinést důkazy a porota se zatím nerozhodla a to jste vy. A toto je typický Eh, typické téma, které by se mělo diskutovat na trialogu. Můj komisař se eh, vyjádří na do, k dopisu předsedy v následujících dnech také písemně. A možná, že by bylo dobré, do tohoto dopisu také zapracovat toto téma, tak aby toto téma se e, probíralo na společném setkání buď tento rok, anebo v lednu. To je věc, o které musí intenzivně všechny tři instituce diskutovat a nejlépe e, tehdy, než bude předložen nový návrh. Takže tady to vypadá, že to bude všechno. Děkuji vám. To je... Last concluding word, no. Zavřít, zdá se, že ne. Dobrá, děkuji kolegyně a kolegové za dobrou rozpravu. Spravodajové, spravodaj a stínoví spravodajové se určitě sejdou a budou nás informovat o tom, jak to vypadá. Nyní národní programy Bohužel tady nemáme potřebné osoby, takže si uděláme přestávku do 10.30. Takže vás poprosím, abyste se vrátili v 10.30. Děkuji. Děkuji kolegům, kteří už přišli včas. Čekáme chvíli, než přijdou všichni vystupující k dalšímu bodu. Potřebujeme ještě pár minut, takže ještě jednou děkuji všem, kteří přišli včas. Kolegyně a kolegové, děkuji za vaši trpělivost. A děkuji ještě jednou těm, kteří přišli včas. Nyní nás čeká pod 18 vnitrostátní programy pro fondy vnitřní věci vystoupení Evropské komise generální ředitelství Home. Na, předchází, na předcházejícím zasedání Libe jsme probírali finanční programy a nyní Evropská komise se vyjádří těmto programům. Uvidíme, jak to bude vypadat se situací a programováním ve všech členských státech. Evropská komise nám poskytla podkladové dokumenty a konkrétní informace členským státům, takže dám slovo zástupcům Evropské komise a potom bude prostor pro diskusy. Děkuji, pane předsedo. Přeji všem dobrý den. Jsme tady už po třetí za poslední měsíc. V červnu jsme vysvětlili výsledky politického dialogu. Vím, že někteří poslanci a poslankyně znají tyto programy a fondy velmi podrobně. Přesto jsem chtěl vysvětlit, že máme systém, který se velmi podobá sociálním fondům a fondům v oblasti regionálního rozvoje ale je možná trochu méně formální. Nejprve měl proběhnout politický dialog, který proběhl zhruba tedy před devíti měsíci nebo před rokem. Tento politický dialog má vykládat politické priority, které vy stanovíte v horizontálním nařízení. Má to být založeno na politickém dialogu tak, aby ty priority odpovídaly potřebám členských států. Takže nejprve jsou stanoveny priority, následně jsme v předchozí formací tohoto výboru diskutovali o politickém dialogu. Nyní máme tedy národní programy, které vykládají tyto priority a my se na ně díváme, abychom zjistili, jestli tyto politické volby byly dobře odzrcadleny v národních programech, jenom abyste tedy věděli, o co nám jde. Teď, co se týče načasování, Národních programů jsem dostal spoustu, takže můžeme předpokládat, že nám bude trvat zhruba 6 až 9 měsíců přijmout tyto národní programy. Nemůžu zaručit, že to bude platit pro všechny, možná jsem to špatně vyhodnotil, ale dopředu si myslím, že můžeme odhadnout, že to bude trvat 6 až 9 měsíců. Akty byly přijaty v červenci a v září tedy členské státy začaly předkládat národní programy. První jsme dostali mimo jiné ze Spojeného království, Německa, Slovenska, Malty, Belgie, Francie a mohl by pokračovat přes Slovensko, Litvu, Rumunsko, Předpokládám, že tyto plány následně budou přijaty v dubnu příštího roku. Ostatní státy, jako třeba Itálie, Španělsko, které předložili tyto plány tento týden, minulý týden, Řecko, Portugalsko, jejich plány budou přijaty v červnu nebo v červenci příštího roku jenom abyste tedy věděli, jak to bude vypadat s načasováním. Členské státy se tedy snaží přetavit výsledky politického dialogu do národních programů a pak se posílá ten dokument tam a zpátky z členského státu do komise. My vždycky posíláme připomínky a pochopitelně, že s každým kolečkem se ten počet připomínek na jedné i na druhé straně snižuje. Většinou to běží tam a zpátky zhruba třikrát, aby ten program se dostal do fáze, kdy odpovídá minimálnímu standardu, který vyhovuje Evropské komisi. A potom v dalším kroku probíhá konzultace se všemi službami Evropské komise, případně agenturami, aby se zajistilo, že všechno odpovídá i technicky. Protože třeba co se týče migrace a integrace je potřeba, aby to dobře sedělo i s našimi fondy pro přípravu na integraci na trh práce nebo sociální fondu. Takže to je tedy další krok vývoje těchto národních programů. Teď, jak jsem říkal, příprava je pořád v rané fázi. Na začátku příštího roku respektive mezi březnem a červencem příštího roku dojde k výměně názorů, protože v tu chvíli už budeme mít daleko obsažnější informace, které by mohly být základem plodnější diskuse. Takže je to teprve v počáteční fázi, máme pět programů, které už se dopracovaly do té fáze, jednalo se o Belgii, Bezpečnostní fond, Německý bezpečnostní fond, Spojené království, Belgie a Lucembursko a jejich migrační fondy. To jsou tedy ty národní programy, které už jsou dostatečně vyzrálé. A předpokládám, že do konce tohoto roku se takovýchto programů do fáze vyzralosti dostane 10 nebo 15. A potom doufáme, že do konce března už budeme mít 15 programů připravených k přijetí. Zbytek pravděpodobně dorazí prv, v průběhu první poloviny roku. Co se týče těch prvních pěti programů, tak Lucembursko, Belgie a Německo mají k dispozici velmi sofistikovaný, byť ne dokonalý systém pro azyl, migraci a návraty. Mezi těmito systémy najdete řadu podobných rysů. S tím, že všechny národní programy se budou snažit zlepšit azylový, azylové řízení, zkrátit ho a zajistit dostatečné standardy přitom. Následně mají zajistit také adekvátní podmínky pro přijímání těchto osob. Kromě toho je také potřeba brát v úvahu zvláštní potřeby dětí a nezletili bez doprovodu a dalších lidí ve zranitelné pozici. Jsou tam ale určité rozdíly. Belgie a Lucembursko se daleko více soustředují na skupiny ve zranitelném postavení a nezletilé bez doprovodu, zatímco Spojené království se snaží spíše vyvíjet obecný postup a zajistit, aby se nezneužíval, nezneužívalo zrychlené řízení, které podle ní zatím není dostatečně dobře řízeno. Zbytek postupu zdá se, že odpovídá standardům. Takže vidíte, že Spojené království má tady trochu jinou situaci než Belgie než a Lucembursko, které se spíše soustředují na zkrácení postupu, protože, jak víte, v Belgii a v Lucembursku je to v podstatě 6 měsíců, možná i více. V minulosti byli pod časovým tlakem, kvůli tomu teď ty postupy zkracují, aniž by to šlo na úkor kvality. Teď, co se týče integrace, to je druhý prvek tohoto programu tak i tam zaznamenáme určité rozdíly. Lucemburská Belgie se soustředuje hlavně na opatření před odjezdem, Stará se také o to, aby zákonní přistěhovalci přesně věděli, jak to vypadá se složením společnosti, co můžou očekávat, aby se dobře integrovali. Takže v podstatě tady vidí určité kontinuum mezi žádostí o azyl a integrací, zatímco Spojené království třeba se soustředuje na něco jiného. A to, že se snaží, snažili reflektovat přístupy britské veřejnosti a politiky a zjistili, že když lidé mají osobní kontakt s migranty, takže najednou k ním nemají tak negativní postoj. Takže se snaží právě rozvíjet, řekněme, různé společnosti přistěhovalecké, jazykové školení, vysvětlování přistěhovalcům, jak funguje velmi dobrý jak funguje u nich trh práce, takže tam je určité spojení mezi CIFem a MIFem. Belgie a Lucembursko se na druhou stranu spíše soustředují na to, aby existoval balíček, celkový postup od eh, žádosti o azyl po integraci, případně pokud eh, je potřeba navrátit někoho, kdo se pokusil sem přistěhovat, tak tato opatření. Členské státy, co se návratové politiky týče, se soustředují hlavně na dobrovolné návraty, což pochopitelně bylo prioritou vaší i prioritou Evropské komise. Ale zase ve Spojeném království máme trochu specifickou situaci v tom, že se obecně soustředují na návraty. Takže jejich cílem je, aby většina národního programu financovala návraty. A daří se jim dvě věci. Za prvé se tedy soustředují na dobrovolné návraty a chtějí zajistit poměr čtyři dobrovolné ku jednomu nucenému návratu. A navíc chtějí dodržovat eh, tu právní úpravu, kterou předtím dobře neudržovali Co se týče minimálních procent, tak ta byla velmi užitečná u Spojeného království i pro vyváženost programu. A následně Spojené království musí investovat 20% do integrace a 20% do asilového řízení. Takže to si myslím, že je dobře. Teď, co se týče policie, tak tady Belgie a Německo má řadu společných rysů. Pochopitelně eh, jsou to jinak velké programy, Belgie 30 milionů, Německo 140, nicméně se soustředují hlavně na školení policistů, na informační infrastrukturu vedoucí k výměně informací mezi orgány činnými v trestním řízení, která je která odpovídá standardům a je bezpečná a účinná. A kromě toho se také soustředují na kybernetickou bezpečnost a na boj proti převaděčství obchodování s lidmi. Co se týče hranic a víz, a tím skončí tato sektorová část prezentace, tak co se týče Eurosuru, tak v tomto případě máme výjimku z minimálního procenta u Belgie, která podle nás je uspravedlnitelná. Protože Belgie chce použít národní prostředky pro dodržování standardu u Eurosoru. Ale zase tady musíme říci, že to je členský stát, který v podstatě vnější hranici nemá, zatímco ostatní. chtějí dále rozvinout systém VIS do všech zeměpisných oblastí, kde mají konzuláty a zajistit, že konzuláty jsou schopny vybírat poplatky, jsou schopny provádět VIS a CIS a snaží se zajistit, aby všechny orgány mohly koordinovat svou činnost při dozoru nad hranicemi a navíc se také snaží zajistit to, aby vydávání víz a přechody na hranicích probíhaly hladce a bez zádrhelů. A teď na samý konec pár hrubých statistických čísel. Jsou opravdu předběžná. Zatím za nimi nestojí plná statistická analýza. Ale se týče MIFu, tak všechny členské státy, kromě tří, eh, dodržují minimálně procenta. Ty tři zmíníme Řecko, Litva a Lotyšsko. Tím to ale nekončí. Znamená to, že předložili programy s procenty, které nedodržují ty Prahy. My tedy pochopitelně budeme tlačit na dodržování těchto minimálních procent a budeme se snažit o to, aby i tyto členské státy dodržovaly ty minimální procenta, anebo minimálně měly velmi dobrý důvod pro výjimku. Teď, co se týče hranic a víz, tady se situace liší, především u Eurosuru máme sedm členských států, které to nedodržují. Jedná se o Maltu, Spojené království, Belgii, ne, pardon, Rakousko, Belgii, Bulharsko, Dánsko, Maďarsko, Lucembursko a Nizozemsko, nemusíte si to všechno psát, klidně vám to poskytnu písemně. A potom zase ty případy jsou různé. Myslím, že Rakousko to je něco trochu jiného než Dánsko a Belgie. Systém Eurosur je velmi dobře vyvinutý, je solidní, jenom ho v podstatě musí udržet a oni přislíbili, že ho budou dodržovat národními početky. Pak se podíváme třeba na Bulharsko nebo Maďarsko, tam si myslím, že budeme muset daleko více trvat na příslušných krocích. V každé straně se snažíme o to, že pokud dojde k výjimce týkající se procent, tak ta výjimka musí být opodstatněná, to za prvé. A za druhé, národními prostředky by měli doplnit to, co nenaplnili těmi minimálními procenty. Teď, co se týče azylu, tak tady vidíme, že členské státy do toho vkládají 20 až 25 fondů, s tím, že Malta dává 50 do azylu. Co se týče integrace, tak Česká republika měla 40 a co se týče návratů, tak tam si myslím, že vede Spojené království a Bulharsko. Ty používají velkou část fondů právě na návratovou politiku. To je z mé strany všechno. Děkuji. Také děkuji za velmi zajímavou prezentaci. Mám jenom předběžnou připomínku. Můj předchůdce napsal v posledním mandátu komisi dopis a já jsem ji napsal také na začátku tohoto mandátu. Vy zde hovoříte o členských státech a poskytujete o nich specifické informace. A předpokládám, že poslanci se budou vyjadřovat v podobném smyslu jako já. My potřebujeme prakticky to, co vy jste nám řekl, mít napsáno také v tom podkladovém dokumentu. Ten, který jste nám dal, je hezký, ale potřebujeme tam konkrétnější informace. Konkrétní rozdělení podle členského státu, jak využívají dané prostředky v každém programu. Především co se týče fondu pro oblast vnitra, protože jsou citlivé a také proto, že lidé mají, myslím, trochu zamlžený pohled na to, jak se používají tyto fondy. Nevědí přesně, který je k čemu. Takže si myslím, že komise musí přistupovat prakticky k tomu. Takže ano, ten podkladový dokument je dobrý, ale není to přesně to, co jsem chtěl. Takže kdyby bylo možné třeba do začátku příštího roku to, co jste nám teď odprezentoval, abyste to dali na papír. Konkrétně tedy to rozebrat u jednotlivých členských států, protože si myslím, že to pro naše kolegy bude zajímavé. A nevím, jestli to tež budou říkat i ostatní poslanci a poslankyně, kterýmž to teďka dám slovo. Uvidíme, jestli budou souhlasit s tím, co jsem řekl já. Nejprve Bergy Sepol a potom Sylvie Rion, prosím. Birgit. Thank you very much. Some points already... Děkuji. Některé body již zmínil pan předseda, ale já se k tomu vrátím. Já jsem nikdy neviděla žádný z národních programů a proto jsem velice pečlivě poslouchala, tak abych se dozvěděla, co se odehrává v členských státech. Ale já musím přiznat, že jsem slyšela něco o prioritách a o různých oblastech, kde členské státy využívají fondů, ale nic jsem neslyšela o konkrétních opatřeních či projektech v jednotlivých členských státech a jak fondy budou dále využívány. A já si myslím, že bychom tyto informace měli mít tak, abychom věděli, co se děje s evropskými penězi. A pak je tady ještě další otázka je tomu tak, že členské státy využívají tyto fondy pro další opatření, a nebo že využívají fondy pro stávající opatření, které však financují e, z části evropské fondy a nefinancují to z národních fondů. A tak my to nechceme. My chceme, aby tyto peníze byly využívány na další dodatečné uh, projekty. Mně také chybí určité odpovědi a závěrem jste se zmínil o tom, že jsme žádali o minimální procenta v jednotlivých oblastech, ale některé členské státy to neberou vážně a zdůvodnili to, proč to tak nedělají. Já se domnívám, že o těchto důvodech bychom také měli hovořit. Podívám Mli se také na svůj dopis, který jsem sepsal, tak nevím, možná, že to nebylo úplně jasné. Měli bychom tam měli zdůraznit, že fondy by měly být využívány na dodatečné projekty a ne na to, jestliže budou mít k dispozici snížené prostředky. Já si myslím, že bychom měli mít opravdu jednotlivé národní programy rozdělené na jednotlivé položky, tak abychom viděli, co se tam odehrává. Sylvie Gion jako další. Děkuji, omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Takže chci využít toho, co říkal pan předseda dříve a navázat na to. Pokud jsem tomu dobře rozuměla, tak jste chtěli, abyste ty informace předložili eh, přesněji a konkrétněji. Chci jenom připomenout, že diskuse u těchto fondů, fondu pro migraci, byla velmi eh, intenzivní, hodně se vyjednávalo, takže si dáváme velký pozor na to, jak v tuto chvíli se ty programy zavádějí. Teď myslím si, že by opravdu bylo užitečné, kdybyste nám dali přesnější příklady. Když se vytvářel tento text, tak my jsme volali po přesnosti. Teď, co se týče rozdělování fondů, tak my jsme hodně trvali na tom, aby to bylo transparentní a spravedlivé. Mimo jiné jste hovořili o potřebě respektovat ta minimální procenta, minimálně jste na to naráželi. A hovořili jste o výjimkách v tom smyslu, že pokud by měla být takováto výjimka poskytnuta členskému státu, tak můžete říci, jakému a jak to bylo odůvodněno? To je první věc. A za druhé, otázka um, přesídlení. Některé členské státy eh, se více zabývají tady touto otázkou. Je to součástí národních programů? Vedly ty finanční pobídky k nějakým změnám? Pohnulo se kvůli tomu něco? A za třetí, co se týče dobrovolných návratů a nikoli nucených návratů, abych to takto krátce řekla, tak by mě zajímalo, jestli v rámci této snahy, jestli tato snaha podporovat spíše dobrovolné než nucené návraty vedla k nějakým konkrétním výsledkům. Děkuji. Děkuji vám a nyní jako další bude hovořit Tomas. Eh, mm, já mám jeden dotaz eh, jako eh, zpravodaj nebo šedou, šedou report některých programů, které byly v minulém programovém období. Často vidím opakující se chyby. A to především v tom, že, že vlastně se nedbá na efekt programů, že druhá věc je, že eh, často programy Evropské unie se zdvojují, často nikdo není schopen vlastně přesně definovat, eh, definovat eh, měřitelnost těchto programů. A já se chci ptát, ptát Evropské komise, zda jste už dopředu vlastně u těchto programů se těmito věci zabývali. Zda opravdu nebudeme zase za pět let tady sedět a nebudeme kritizovat Evropskou komisi, ale i členské státy. Já chci říct, že jsou opravdu čtyři členské státy, které mají neustále problémy s čerpáním těchto prostředků. Takže chci vědět, jestli opravdu připravujete i, i něco zásadního v tomto ohledu. Děkuji za odpověď. Thank you. Are there any other colleagues? Ještě se chce vyjádřit někdo další z kolegů? Není pan Vojt. Děkuji. Mě by ještě zajímalo, eh, mluvilo se tady o tom, že ve Spojeném království a v Bulharsku se prostředky využívají hlavně na dobrovolné a nedobrovolné návraty. A tady samozřejmě je třeba se zeptat, jak vypadá ten dobrovolný návrat. Ty prostředky se potom využívají na to, že se mm, těm lidem zaplatí nějaká prémie, nějaká odměna za to, že se navrátí, um, a nebo jak to vypadá. A u těch eh, nedobrovolných návratů dodržuje se tam eh, obecně evropské právo, anebo jsou tam nějaké zvláštní zvláštnosti v Bulharsku a v, ve Spojeném království. Děkuji. Thank you. Um, let's go back to the commission. A nyní se vrátíme ke komisi, která nám dá odpovědi. Pan Castillo, prosím. Děkuji vám za tyto otázky tady se pan Fojk na dobrovolný a nedobrovolný návrat tady komise na sebe, na sebe bere odpovědnost a také trvá na jasných preferencích, eh, tak, aby se dávala přednost dobrovolnému návratu. To je jediný mechanismus, který v současné době máme. V současné době toto funguje dobře. To znamená, že se nám daří přesvědčovat členské státy, aby dávali přednost dobrovolným návratům před nedobrovolnými návraty. Eh, já si dovedu představit, že toto se může v budoucnosti změnit, protože nové členské státy zatím nemají dostatek kapacit v eh, ale my také na zlepšeních kapacit zlepšujeme, ale já se opravdu domnívám, že dobrovolný návrat je vždy nejdůležitější a nejlepší. A tady jsme také hovořili o spojeném královstvím. Takže dokud eh, spojené království využívá naše fondy, tak také musí toto se dělat v souladu s naším právem. Tady se také hovořilo o přesídlování, na to já jsem zapomněl. Já nechci ho znít příliš pozitivně a zde v této oblasti došlo Eh, ke zlepšení. Máme zde sliby ze strany členských států, které nás eh, pozitivně ladí a toto souvisí také s čerpáním fondů. Eh, má, tedy jsou tady sliby, je to pozitivní, ale samozřejmě musí následovat implementace. A pan Tomáš, to je zajisté vaše křesní jméno a vy jste tady hovořil o měřitelnosti. My jsme v těchto programech změnili společné ukazatele, na kterých jsme pracovali, tak abychom měli seznam společných ukazatelů pro všechny členské státy, tak abychom mohli měřit dopady a efekty těchto programů. A jde o to, že také se zaměřujeme na některé členské státy, kde si myslíme, že je to více za více zapotřebí. Měřitelnost se tedy zlepšuje a zvyšuje. Pak se tady hovořilo také o duplicitě, o tom, že by se neměly využívat evropské fondy na zalátání eh, národních rozpočtových děr. Ano, samozřejmě, roz, členské státy mají snížené rozpočty a potom jsou v pokušení využívat eh, evropské fondy, ale já si myslím, že tady bychom neměli postupovat eh, radikálně. Jestliže členské státy mají dobré programy, pak by v nich měly pokračovat a také se eh, na to mohou užívat naše fondy, ale jde především také o to, aby tyto programy měly další evropskou přidanou hodnotu, aby tady nebyla pouze duplikace. Tyto programy běží na sedm let. My také měříme konkrétní projekty. My však nenajdeme zde pouze projekty, tady máme kategorie akcí. My neidentifikujeme konkrétní projekty a to je ta změna vůči minulosti. My jsme se rozhodli, že budeme mít flexibilnější programy, tak abychom se vyhnuli byrokracii, abychom eh, neměli zbytečné náklady, ale jde také o to, aby členské státy konkrétně popsaly kategorie akcí. A jde o to, abychom nečekali pět let na kontrolu těchto akcí. My je budeme kontrolovat každý rok. A potom po akcích musí následovat konkrétní implementace projektu. Jde o to, abychom dostali přesné konkrétní informace o kategorie akcí. My tady hovoříme o programu, který obsahuje kategorie akcí. Ano, paní Sipl hovořila o důležitých věcech a zdali se berou vážně minimální procenta. Ano, já mohu říci, že to se skutečně bere vážně a já jsem toto opomněl ve své prezentaci sdělit a vždy se uvádějí důvody pro výjimky. Samozřejmě nemusíme tyto důvody vždy akceptovat, ale podle našeho názoru jsou někdy důvody oprávněné, jindy méně oprávněné. A v budoucnosti vám dám ještě konkrétnější informace, ale v současné době všechno bereme velice vážně, my je nikdy neopomíjíme a také členské státy mají někdy velké potíže toto zúvodňovat. V oblasti AMIFu je v současné době jenom velmi málo výjimek, které však často eh, akceptujeme, protože jsou zdů, dobře zdůvodněny. A já si myslím, že jsem se vyjádřil k většině otázek. Děkuji vám za vaše odpovědi a já si myslím, že naše otázky také ukázaly, že potřebujeme rozdělení podle členských států, takže já ještě jednou toto specifikuji ve svém dopise a e, vy, zašlu ho nejpozději v lednu. Tak tady jde o to, aby programy byly skutečně transparentní a v současné době e, se postupuje poměrně vágně a zde musíme mít e, analýzu, která bude přesná. Děkuji vám za vaši prezentaci. Birgit? Krátká otázka, možná, že je to nedorozumění jazykového rázu, ale vy jste říkal, že když se hovoří o zemích, které žádají o výjimky, že dostaneme informace někdy později. Znamená to, že nikdy tyto informace nedostaneme? Ne, tak to byla moje jazyková chyba. Vy dostanete již dnes určité informace, ale samozřejmě eh, informace vám poskytneme brzy, protože tento bod je důležitý pro nás, pro všechny. Chci také připomenout, že nyní to vypadá tak, že horizontální nařízení také nás zavazuje informovat o prováděných programech. Děkuji vám. Myslím si, že to je taková fráze, co možná v nejširším slova smyslu. Já ovšem tuto frázi nechci používat. Takže ano, já vám napíšu a budu požadovat detailnější informace. To je závěr z této diskuze. Děkuji vám, kolegové. A nyní se domnívám, že můžeme přejít dalšímu eh, bodu na pořadu jednání. Všichni kolegové jsou na místě a mohu tedy je představit. Nyní se dostáváme ke studii EP o nových přístupech, alternativách a prostředcích přístupu k asilovým řízením pro osoby žádající o mezinárodním ochranu. A nyní se chopí slova Eh, Violeta Moreno Laxová, která je profesorkou práva na Queen Mary univerzitě v Londýně a je také koordinátorkou pro azylové právo EU v rámci akademického centra Refugee Law Initiative Londýnské univerzity a pak tady máme také Catherine Castello, která je docentka sponzorovaná nadací Andrew uh, uh, Melona. A a paní Kostelová přednáší o mezinárodních lidských právech a o uprchlickém právu v Centru pro uprchlická studia v Oxfordu. A také je to vědecká pracovnice na St. Anthony's College. Dále bude také hovořit pan Senterakes, který je který pracuje na, eh, v uprchlickém centru v Oxfordu. Takže tady eh, hodláme hovořit o nových přístupech, alternativách a prostředcích přístupu k azylovým řízením. Vy, my jako kolegové a poslanci jsme požadovali tuto studii a proto jsem rád, že se podařilo tuto studii vypracovat a mm, těším se na to, že se seznámím s těmito novými přístupy. Zatím jsme v poslední době tolik o azylu nehovořili. Prosím, paní profesorko Axters. Um, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice ráda, že zde mohu představit naši studii a doufám, že tato studie bude aktuální. Myslím, že nemusím opakovat, jak klíčový moment nachází v oblasti odpovědnosti vůči uprchlíkům, protože vidíme obrovskou krizi, globální krizi těchto přesunů lidí a velká část má dopady na Evropu. Třeba syrská uprchlická krize vede k tomu, že se přemysťuje stále více lidí, kteří jsou pořád hlavně v tomto regionu. A v tomto kontextu jsme byli požádáni, abychom napsali tuto zprávu, byli jsme tomu rádi. Nepsali to jenom tři autoři, které vidíte na prvním diapozitivu, ale také Elspeth Guild a Madeleine Garlick, které vidíte zde. A kromě toho jsme také eh, měli poradní, radu, eh, poradní eh, skupinu, kterou vidíte zde. O čem tato skupina, o čem tato studie není? Není o jednoduchém a bezpečném přístupu do Evropy, protože toho naše studie se neměla týkat. Vy jste k tomu dostali zprávu od jiných odborníků, které se zabývají právním požadavkem poskytnout humanitární víza pro uprchlíky. A doporučuji přečíst si tuto zprávu. Existuje řada dalších studií, které se zabývaly třeba diplomatickým azylem, anebo přesidlování v rámci Evropy, nebo evakuace uprchlíků v době krize a vytváření flexibilnějších vizových režimů, tak aby lidé nemuseli za mezinárodní ochranou v Evropě nebezpečně cestovat. A pokud vím, tak dnes odpoledne také ministrině vnitra Rakouska bude hovořit o rakouském návrhu Evropského programu přesídlování. Takže otázky bezpečného přístupu jsou určitě klíčové, ale my jsme se jimi v této zprávě nemuseli zabývat. V úvodu jsme chtěli říci, že v každém případě, i kdyby Evropa poskytla bezpečný přístup žadatelům o azyl, tak v každém případě by se tím neměly poskytovat výjimky z povinnosti poskytnout mezinárodní ochranu pro ty, kteří o ně požádají. Takže i kdybychom měli bezpečný program přesídlování, který přesune a uznané eh, žadatele o azyl z jedné strany do druhé, i kdyby tedy někteří mohli přijít do Evropské unie legálně a požádat o azyl, tak to ještě neznamená, že to nahrazuje nutnost dodržovat právní povinnosti, které musí být eh, nastaveny tak, aby eh, bylo zajištěno, že člověk má právo odejít z vlastní země a požádat o azyl v Evropě. To je tedy základní premisa této zprávy. A na základě této premisy docházíme k řadě předpokladů, které se týkají spontánních žádostí o azyl v Evropě. Na základě politik evropských členských států a Evropské unie většina žadatelů o azyl přijela nelegálně, často mají za sebou nebezpečnou cestu a jsou ve zranitelné pozici jenom proto, že museli vykonat tuto nebezpečnou cestu a požádat o azyl. Snažíme se tedy zabývat ochranou, jímáním v první linii. To jsou dvě věci, které jsou propojeny. Protože to, jak funguje azylový postup, to, jak se stanovuje status uprchlíka, to je popsáno v evropských směrnicích a je to propojeno. Pokud chceme, aby tyto postupy dobře fungovaly, pokud chceme rozpoznat žadatel o azyl rychle, tak musíme dávat pozor na přijímací podmínky, především v první linii. Byli jsme požádáni o to, abychom se zabývali otázkou společného zpracování a sdílení odpovědností. S tím, že sdílení odpovědnosti znamená sdílení za zpracování žádostí o azyl, ale také i v tom smyslu, jak to vypadá s uznáním statutu uprchlíka po celé Evropě. Azylový status přidělený v jedné zemi není automaticky uznán v druhé, Následně tedy tady vznikají obrovské povinnosti a občas se stává, že i když někdo dostane uprchlický status v jedné části Evropy, tak se nemůže přesunout tam, kde třeba má rodinné příslušníky. Než se pustíme do nových mechanismů, než budeme hovořit o alternativách dublinskému procesu, tak jsme chtěli říci, jaké problémy v tuto chvíli zaznamenáváme. V evropském azylovém systému jsou často problémy, které jsme si způsobili sami. Často je to kvůli tomu, že tam jsou příliš moc používány vynucovací systémy a že e, náklady, že ten systém je velmi složitý. A často se totiž stane, že když někomu neuznají e, žádost o azyl v jedné zemi, tak se snaží je do jiné. V jedné zemi, pokud někdo má třeba důvodněný, e, opodstatněný důvod žádat o azyl, tak se to nikde nezapíše, on potom jde do jiné a myslím si, že kdyby ten systém byl dobře zorganizován, tak žádné takovéto problémy by nevznikly. Takže do určité míry se snažíme vrátit opravdu k základním řešením. Chtěli jsme se podívat na stávající zprávy a odborné údaje, které jsou k dispozici. Ta zpráva byla zadána v červenci, my jsme ji předložili v září. Takže jak vidíte, tak jsme se opravdu snažili pracovat rychle Snažili jsme se zjistit, jak vypadá situace a jaké návrhy by byly nejlepší. A opravdu jsme se snažili zdůraznit otázku rychlého určení v první linii, kdo je žadatel o azyl a ne, a rychlého rozpoznání žadatelů o azyl, kteří mají k této žádosti dobré důvody. Kromě toho, co se meteorologie týče, jsme také měli určité dotazníkové akce, ale vzhledem k tomu, že ta studie byla velice krátká, tak a, a navíc to bylo v červenci a srpnu minulého roku, tak tam nebylo tolik odpovědí, ale v každém případě jsme se alespoň snažili zjistit na politické úrovni, jak by se případně lidé dívali na tyto návrhy. Takže ta zpráva, kterou jste dostali, tu vám představím jenom velice rychle a pak dáme prostor pro diskusi. První kapitola popisuje situaci, ukazuje, jak to vypadá v Evropě s žadateli o azyl. V kapitole 2 jsme se snažili poukázat na to, jestli skutečně žadatelé o azyl představují velkou zátěž pro Evropu. Ještě předtím, než dám slovo Violetě, která bude hovořit o statistice, tak jsme chtěli říci, že vůbec diskuse o žadatelech o azyl jako o nějakém břemeni pro Evropu je dosti pejorativní. My sice toto slovo používáme, ale uvědomujeme si, že náklady na zpracování žádosti o azyl nejsou ani tak určovány jenom počtem samotných žádostí, ale také tím, jak je celý postup nastaven. V předchozích zprávách, které byly vydány pro tento výbor, jsme uvedli, že jedním ze zásadních nákladů azylového systému je, jak donucovací ten systém je. Například pokud se lidi zavírají do vazby, tak je ten systém drahý. Pokud je složitý a nefunguje dobře v první instanci a spolehá se na odvolání, případně soudní přeskum, tak zase ten systém bude drahý. Když se tedy hovoří o odpovědnosti a o sdílení břemene, tak si myslíme, že to je velice aktuální bod, protože je potřeba se zabývat alternativám k dublinskému systému. Než tedy budeme hovořit o přerozdělování tohoto břemene, tak je potřeba si uvědomit, že právní postupy regulované evropským právem do značné míry toto břemeno způsobily. Děkuji. Teď se podíváme na statistiku. Máme 14 let společného asilového systému. Dívali jsme se na léta 1999 až 2014. To je tedy rok, kdy byl spuštěn společný azylový systém. V roce 2004 byla první fáze dokončena. 2009 to je rok, kdy vstoupila Lisabonská smlouva v platnost a listina základních svobod nabyla právní závaznosti. Rok 2014 je letošní pochopitelně, takže to není nutně dokončení druhé fáze, ale v každém případě jsme chtěli poukázat, že toto jsou roky, které jsou významné a z toho důvodu jsme k ním vztáhli statistické údaje. Takže podívejme se nejprve na vývoj počtu žadatelů o azyl. Vidíme, že se příliš neliší. Přestože došlo k rozšíření Evropské unie z 15 na 28 členských států, tak celkový počet žádostí o azyl zůstává na podobné úrovni. Což v podstatě vede, že, vede k tomu, že je to potřeba považovat za celkové snížení, protože přestože se zvýšil počet členských států, tak celkový počet žádostí o azyl zůstává víceméně stejný. Zase, co se týče statistiky, tak z údajů, když se podíváme na tento graf, vyplývá, že dublinský systém měl poměrně omezený dopad, co se týče rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy. Což eh, velmi kontrastuje s dublinskými finančními transfery, o kterých hovořila paní profesorka. Čistí příjemci azylových žádostí, když se podíváme na tento graf, mají během doby velmi stabilní čísla, přestože došlo k zavedení dublinského systému a došlo k reformě a konvence a nařízení dublinského číslo 1, 2 a následně 3. Podle dostupných údajů takovéto transfery na základě dublinského nařízení byly v praxi velmi nízké přestože žádostí bylo dost. Čili je tady velký rozdíl mezi počtem vyžádaných transferů a uskutečněných uh, transferů. Je tady řada důvodů. Nebyli jsme schopni určit žádný jeden konkrétní, hlavní. Nejenom, že by to bylo kvůli soudním případům, ale v každém případě, když se podíváte na čísla, z loňského roku publikovaná EASem, tak uvidíte, že existuje velký rozdíl mezi těmi 12% žádostí a zhruba 3% transferů. Transferů, ke kterým došlo. Následně jsme tedy formulovali několik návrhů, které by měly změnit nebo přinejmenším zmírnit tyto problémy, které jsme zaznamenali v dublinském režimu. Potom kapitola 3 ukazuje klíčové iniciativy týkající se alternativních systémů rozdělování odpovědnosti a mechanismů společného zpracování, především co se týče přijímání v první linii. Teď, co se týče společných iniciativ zpracování, tak tato studie odlišuje názor, návrhy, které byly předloženy, ale neprovedeny, například eh, odborné podpůrné týmy, které by poskytovalo EASO členským státům, až na druhé straně po plně integrovaný zpracovací systém v Evropské unii. A to odlišujeme od stávající praxe, do které spadá řada pilotních projektů EASO, které se týkají různých kroků azylové procedury, to by mohlo vést k rozšíření společných aktivit v budoucnosti. A navíc to také odlišujeme od zkušeností z minulosti. Díváme se třeba na a, různé různá partnerství mezi vládami, mezinárodními organizacemi a nevládními organizacemi, která umožnila posílit kapacitu přijímání v první linii. Jednalo se například o projekt Presidium, které uspořádalo UNHCR a a zároveň tam byla podpora projektu Mare Nostrum ve Středomoří. Co se týče alternativních způsobů rozdělování pravomoci, eh, odpovědnosti, pardon, tak zde máme dva trendy. Prvním trendem je návrh týkající se distribučního klíče pro rozdělování žadatelů o azyl. To předložili některé členské státy, některé nevládní organizace s tím, že by tato kritéria vycházela z kapacity schopností na základě principu solidarity článku 80 smlouvy o fungování EU. Na druhou stranu také bereme v úvahu návrh na vzájemné uznávání e, udělených azylů, což by vycházelo z článku 78 smlouvy o fungování Evropské unie. Jinými slovy, tedy by byl nastaven status uprchlíka, který pak, když by byl udělen, tak by platil v celé Evropské unii. Ať už to půjde tak nebo onak, ať už budeme mít společné operace, anebo bude dublinský systém nahrazen systémem alokace těchto kvót, tak ať už to bude tak nebo onak, tak studie říká, že v každém případě je potřeba vzít v úvahu to, že musíme do každé další instituční reformy zapojit také hlasy eh, stávajících azylantů. A to platí jak pro jednotlivé členské státy, tak pro celou Evropskou unii. Jak to vypadá s právními mantinely? A to máme popsáno v kapitole 4 této studie. Popisuje hlavní právní povinnosti, které vyplývají pro Evropskou unii a členské státy na jednu stranu tedy musí členské státy determinovat, zdali daná osoba je uprchlíkem nebo ne a následně v první linii je přijímána. Teď, co se týče zpracování žádosti, tak v této studii máme několik klíčových právních povinností při vytváření systému pro uznání a rozpoznání a žádosti o azyl. Je to článek 41 a 47 EUCFR anebo tam máme judikáty eh, Evropského soudního dvora, nejenom týkající se konkrétně jednotlivých žadatelů, ale také otázky týkající se identifikace, předávání, přijímání a podobně, nebo zvláštních potřeb eh, azylantů, eh, rozdělování azylantů po Evropě, pohovoru s žadateli o azyl. Toto všechno musí odpovídat eh, zásadám spravedl, spravedlnosti, a řádné státní zprávy a řádných nápravních prostředků. Takže řádné správní postupy a justiční ochrana byly určitým základem a my jsme následně v této studii vytvořili určité standardy, které vyplývají ze stávajícího práva a judikátu. První podrobné eh, standardy znamenají, že přístup by měl být jak prakticky, tak teoreticky, tedy právně bez překážek. Navíc by měl být aktivně umožňován, a to prostřednictvím kompetentních osob, které jsou dobře vyškoleny v oblasti determinace statutu azylantu, ale také případně překladu a právní pomoci. Pak, když někdo podá žádost o azyl, tak v rámci celého postupu potom má řadu základních práv, které uznává listina základních práv a, a také nástroje, přepracované nástroje o azylovém systému a také judikáty Evropského soudního dvoru. Tady je vidíte, ta základní práva. Práva na svobodu, na sjednocení rodiny a na nenavracení. Podle kterých zadržování a nucené transfery, včetně těch dublinských, by měly být až tím posledním možným opatřením. A zase k tomuto máme judikáty z Evropského soudního dvora v případech MA a K, které eh, se jaksi o tomto bodě dále rozepisují. Teď, co se týče judikátů v případě Cimade a Sacíry, tak přijímací podmínky musí být stanoveny už ve chvíli, kdy někdo podává žado, žádost o azyl. Takže ve chvíli, kdy podáte žádost o azyl, vám vzniká právo na to, aby se s vámi zacházelo podle přepracované směrnice o přijímacích podmínkách. Potom tady máme ještě pár diapozitivů týkající se nároku žadatelů o azyl vyplývajících ze stávající právní úpravy, Možná to budeme schopni rychle přeskočit. Takže, jak má probíhat eh, přeskum v první linii, musí to být pochopitelně nezávisle a rigorózně přeskoumáno, musí být vzaty v úvahu veškeré konkrétní specifické eh, specifika situace dané osoby a následně, pakliže bude zamítavé rozhodnutí, tak by měla být dát možnost eh, odvolání a to odvolání, to, že se někdo odvolá, má pozastavující účinek vůči prvnímu rozhodnutí. Odkladný účinek. Teď jak to vypadá s dublinským systémem v tuto chvíli? Tady předám slovo paní kolegyně za chvíli. Chci jenom říci, že na základě těchto záruk, které jsme identifikovali v kapitole 4 této studie, hodnotíme z řady perspektiv stávající systém. Především se díváme na lidské náklady dublinského systému, včetně tedy nákladů ekonomických, hospodářských a právních. Teď, co se týče lidských, tak tady nám zprávy ukazují, že dublinský systém obsahuje řadu nedostatků, které cítí ti, na které se vztahuje dublinský systém. Jinými slovy jsou to osoby které byly traumatizovány a již lidská práva byla porušována. Teď, co se týče hospodářských nákladů, tak v tuto chvíli asi není možné přesně spočítat finanční dopady dublinského systému, nicméně se předpokládá, že ty náklady jsou dosti vysoké, ale žádné konkrétní údaje nemáme k dispozici. Než předám slovo paní kolegyně, tak jsem ještě chtěla říci jednu věc týkající se vašeho vyhodnocení dublinského systému a jeho právních nákladů. Dublinský systém nebyl zatím dostatečně prováděn, což vedlo k několika žalobám na několika úrovních, včetně nejvyššího soudního, nejvyššího soudu, tedy Evropského soudního dvora. U obou těchto soudů byly podány žaloby, které se stavěly proti legitimitě stávajícího systému a to z toho důvodu, že dublinské transfery nejsou v souladu se zásadou nenavracení a se zásadou potřeby přeskoumat konkrétní specifická daného případu. A proto se ve studii říká, že právě v tuto chvíli je možná vhodná doba na to, abychom se znova zamysleli nad dublinským systémem a nad reformou stávajícího režimu. My si samozřejmě uvědomujeme, že dublinský systém funguje a že řadě států se z různých důvodů líbí. Takže v mezičase v této zprávě nabízíme model, kterému říkáme Dublin bez donucovacích prostředků. Já si uvědomuji, že musíme dát prostor k diskusi, ale jenom jsem chtěla říci, že v této zprávě popisujeme, jak by se stávající dublinský systém dal lépe provádět s nižšími právními a lidskými náklady, protože stávající systém žadatelé o azyl nemají rádi, byla tam řada žalob podána na něj. Některé členské státy, přestože existují důvody, že, důvody, že přijímací podmínky a postupy a v těch přijímacích státech nejsou vhodné, trvají na dublinských přesunech. Kromě toho jsme na jednu stranu sice právní principy uvedli, ale snažili jsme se je přetavit v nějaké zásady, na základě kterých by eh, se měla měnit instituční povaha celého tohoto systému. Říkali jsme, že se především je potřeba vyhnout eh, donucovacím prostředkům a složitosti systému. A na základě tohoto jsme si říkali, že kdybychom vytvořili alternativní systém nebo jiný alokační mechanismus, tak bychom se měli držet právě těchto zásad. Jsou to zásady které, toho brát v úvahu a zranitelnost žadatelů o azyl, a zajistit přístup i jaksi bez trestu těm, kteří se dostali na území nelegálně a snažit se vyhnout tomu, aby systém byl příliš složitý a dlouhý. A je třeba zvýšit eh, a, odpovědnost a expertízu a přístup prostřednictvím více aktorů. aktorů aktérů. Velmi často se totiž stane, že když se poprvé žadatel o azyl setká se systémem, tak eh, to v něm nevzbuzuje důvěru. A my navrhujeme několik způsobů, jak se to dá změnit. Azylový postup by měl být co nejrychlejší a pak, když někdo má odůvodněnou žádost, tak by měla být rychle uznána a následně žadatel by se měl stát azylantem a měl by možnost se integrovat. Takže kolega eh, měl na starosti průzkumy a vysvětlí vám to možná trochu podrobněji a potom skončíme a dáme prostor pro diskusi. Good morning, honorable members. Děkuji vám. Velice stručný přehled, který jsme vypracovali. Studie také se vykonala během krátkého dobu, krátké doby a právě proto jsme dostali pouze určité konkrétní informace. A zde vycházíme z interview, které byly provedeny. My tedy vidíme různé přístupy eh, z politického hlediska, což je například společný eh, režim eh, prověřování, zpracovávání žádostí, tak tady se hovoří o tom, že tady by toto vedlo ke společnému a systému zpracování žádostí a ve stejnou dobu také jiní respondenti, včetně několika členských států, si myslí, že společný eh, režim je trošku předčasný a také, že by toto vedlo k potížím, eh, k praktickým problémům, jako například jaržíkový režim. A podobně je to s přerozdělování distribucí žádostí o azyl. Takže je tady velká podpora pro zachování dublinského systému, tak abychom také čekali, jak se bude chovat potom v praxi nařízení Dublinské nařízení 3. Potom tady je otázka také distribučního klíče, což by vedlo ke změněné situaci a potom tady máme také e, přístup a názor na vzájemné uznávání pozitivních rozhodnutí. E, mnoho členských států se domnívá, že to je logický následný krok, jiné členské státy si myslí, že to je předčasné a jsou proto, aby se implementoval e, nově schválený klíč a také, že by se mělo čekat na další harmonizaci. A co bylo také zajímavé zjistit, že některé členské státy se domnívají, že vzájemné uznávání pozitivních rozhodnutí eh, by nesouviselo například s volným pohybem. To by pak neznamenalo, že by uprchlíci se mohli volně pohybovat eh, na území členských států. Takže zdá se, že politická krajina se ubírá různými směry, nemá jednotný názor, takže tato témata musí být ještě více a detailně prodiskutována, než povedou k určitým politickým závěrům. Takže to je konec naší studie. Takže já nyní uzavřu. To je můj úkol, říká pan předseda. A tato studie byla vyžádána poslanci a potom jsou tady ještě dvě věci. Probíhají debaty o asilové politice a o přerozdělování uprchlíků a za druhé tady se zabýváme implementací asilového balíčku. Vy, bylo zajímavé, že vy jste prezentovali model, a to je Dublin bez donucovacích prostředků, což je zajímavý návrh. A já jsem, myslím, viděl ještě jeden název eh, a sice se to jmenovalo eh, Dublin bez eh, donucovacích prostředků a odst Eh, odrazování, odstrašování. Takže já si myslím, že toto je, co to je, že Dublin odrazuje. A jestliže se rozhodneme pro přepracování Dublinu, pak si musíme položit ústřední politickou otázku, protože jinak nedospějeme k přerozdělování uprchlíků, protože pro přerozdělování uprchlíků se musí rozhodnout členské státy, protože tady vidíme, že máme 28 členských států a žádosti o azyl, žadatelé o azyl vlastně skončí vždy ve čtyřech členských států, členských státech. A nyní budou kladeny otázky pan Dion. Jako první děkuji vám, pane předsedo. Byla to moje frakce, která požádala o zpracování této studie a proto jsme rádi, že byla zpracována. Tato studie také ukazuje, že dublinský systém je v podstatě uh, ve, na svém konci ne, příliš nefunguje, také ne, dochází k transferu žádost, žadatelů o azyl mezi jednotlivými stát, mezi jednotými státy a také náklady s tím spojené jsou poměrně vysoké. Takže moje frakce také diskutuje o budoucnosti Dublinu a také diskutuje o donucovacích prostředcích. Já si proto domní, eh, se proto domnívám, že tato studie je velice užitečná. Když jsme o tuto studii požádali, pak my jsme to také zdůvodnili ale také jsme ještě přiložili dokument, kde jsme hovořili o tom, že se chceme dozvědět, jak se budeme chovat na vnějších hranicích a také jak se postavíme k tomu, že bychom měli na blízkosti eh, vnější hranice evropské azylová střediska. E, ne, že by to byla národní azylová střediska italská či bulharská, ale byla by to evropská azylová střediska, kde by e, byly přijímáni uprchlíci v první linii. A to je velice komplikovaný systém, protože vy musíte potom určit, kdo je zodpovědný za celý postup, za odmítnuté žadatele a nebo kdo rozhodne o komplikovaných e, žádostech. Všechny tyto otázky jsme položili, ale na ty jsme nedostali odpověď. A tím jsem zklamán, protože já jsem si myslel, že se dostaneme o krok dál. E, čekal jsem, že dostaneme odpověď ano, dublinský systém nefunguje, musíme ho změnit, a nebo funguje. Ale já tady nevidím žádné argumenty v této studii. Je tady jenom několik málo stránek, které se zabývají touto konkrétní otázkou a celá studie má přes stránek. Takže, jak jsem řekl, jsou tady určité užitečné prvky, a zní to velice hezky, Dublin bez dobnovacích prostředků, ale když se podíváte, co to znamená, pak to znamená, že členské státy mají postupovat zdrženlivěji při transferu žadatelů a tak dále. To já se domnívám, že to je minimální změna vůči stávající situaci stále se pohybujeme v rámci Dublinu. A já si myslím, že současné problémy jsou tak obrovské, že musíme eh, přemýšlet také o něčem jiném než o Dublinu a musíme také přemýšlet, jak by to fungovalo, kdybychom měli společný asilový systém v rámci Evropy. Takže já také se těším na odpovědi výzkumníků v to byly velice přímé otázky eh, kolegy, který zastupuje frakci, která zažádala o vypracování studie nejdříve budou položeny jednotlivé otázky a potom, prosím, dostanete vy šanci odpovědět. Děkuji. Musím se přiznat, že jsem trochu zmatená já jsem si nečetla celou tu studii podrobně, to je moje chyba, to já vím, ale ráda bych pochopila, o co vám jde. Pan předseda to zhrnul tak, že byste navrhli jiný Dublin, pak najednou já slyším, že to je nějaký vylepšený Dublin. A zajímalo by mě, o co tam vlastně jde. Já úplně souhlasím s tím, že než se dostaneme k alternativám, tak bychom měli rozebrat stávající systém a zjistit jeho problémy. To jste velmi dobře popsali. A říkali jste, že stávající systém azylu má určité problémy, tím problémem je Dublin a že ten problém vychází z toho, že nemáme ekvivalentní systém všude. Vy jste říkali, že žádosti o transfer to bylo 12% a realizované transfery 3%. Takže vidíte, že i v tomto smyslu uh, můžeme pozorovat tyto problémy. A zajímalo by mě, jestli se domníváte, že je skutečně potřeba změnit tato ustanovení, anebo naopak lépe provádět stávající ustanovení a podle jakých kritérií. Já jsem to původně pochopila tak, že jsme se měli zabývat i tím, jaké existují další prostředky. Myslíte si, že by se to dalo nějak vysvětlit? Že jde spíš za to, eh, o to, abychom se vyhli nevyrovnaností stávajícího systému na základě nějakých nových kritérií, nebo jestli máme optimalizovat to, co se děje. Já si myslím, že ty volby tam jsou různé a že by to mohlo mít, takováto volba, velký dopad na stávající společný azylový systém. So weighing up these sort of alternatives and so on. Um, okay, um, next is, um... Další řečník je pan Aguilar. Děkuji, Claude. No, není se čemu divit. Protože... Mikrofon, prosím. Takže ještě jednou já jsem chtěl říci víceméně to tež, co předřečnici. Je jasné, že my, kteří jsme se zabývali celý mandát asilovou politikou, po té, co vstoupila Lisabonská smlouva v, v platnost, tak je to velice složité, protože je ta celá věc opravdu mimořádně složitá. My jsme se snažili sdělit veřejnosti, že asilová politika byla po Lisabonské smlouvě eh, znovu revitalizována či obnovena a no, nově zpracována tak vlastně na tento signál lidé vůbec neslyšeli a nevěřili nám, protože odchylky a různé praxe v jednotlivých členských státech vedou k nejrůznější a nejrozporuplnější praxi také v rámci EU a v členských státech. Takže jaké existují cesty, jak se vypořádat s asilovou politikou. Jakým způsobem by bylo nejlepší překonat nedostatky v asilové politice a existuje možnost Evropské tax force, tedy pracovní skupiny na evropské úrovni tak, aby se zabezpečilo, že nový asilový balíček budou brát členské státy vážně a budou ho implementovat. A nebudou se při své implementaci odchylovat od stanovených cílů. Dá se v této oblasti postupovat jednotně? Děkuji za tuto otázku. Další je Cecilia Wikström. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla nejdříve vysoce vyslovat slova uznání studii, která byla prezentována eh, v červnu, když jsme schválili eh, společný asilový systém v Evropě, tak jsme si uvědomili, že eh, implementace bude dlouhá, ale až bude systém implementován, tak také bude obsahovat lepší záruky pro zpracovávání žádostí o azyl v Evropě. A já si však také uvědomuji, že toto řešení není perfektní. Nyní musíme přemýšlet o dalších krocích, které budou zapotřebí, tak abychom zlepšili celou situaci, protože tady vznikají problémy, které my jsme nepředpokládali při schvalování balíčku, ani jsme je nemohli předpokládat. Takže si myslím, že tato zpráva nám pomůže osvětlit eh, určité problémy a najít pro ně řešení. Já jsem byla zpravodajkou pro Dublin 3 a v současné době jsem zpravodajkou pro změnu eh, článku článku 3, což se týká nedoprovázených mladistvích. Takže problémy, na které upozorňujete v souvislosti s dublinským systémem, je to, že tady není eh, solidární systém a také, že již mnoho eh, případů se také dostalo před soud. Vy tady doporučujete Dublin bez donucovacích prostředků, kdy by členské státy také si měly rozdělovat spravedlivě eh, žadatele o azyl, ale my takovéto známky zatím vůbec v praxi nevidíme. Zcela naopak, my vidíme, že tyto doložky vlastně vůbec nejsou uplatňovány. A já také nejsem přesvědčená o tom, že členské státy budou přebírat uprchlíky a žadatele o azyl dobrovolně. To vidíme i u, na, i u nedoprovázených e, mladistvích. My vidíme, že i také členské státy si chtějí ponechat možnost e, transferovat i mladistvé. Takže my skutečně potřebujeme změnu a nebo nám mohou členské státy dát určitá data, protože je tady šest členských států, které na svém území mají 80 žadatelů o azyl a to není trvale udržitelný systém. A proto se ptám, cesta vpřed je jaká? Bylo by možné zpracovat pilotní projekt, který by se týkal přijímání žadatelů a také zpracování žádostí, což by byl skutečně evropský režim a systém. A ptám se, zdali si myslíte, že toto je cesta vpřed. While you were speaking, Cecilia, I was just asking what the... Um... Děkuji, eh, Cecílie. Eh, Zatímco jste mluvila, tak eh, já jsem se zrovna tady bavil o tom, jaké mohou být další kroky, jaké může být follow-up, jak pracovat dál. Protože tohle není statický proces. Ta studie je ukončená, ale autoři pracují v té oblasti i nadále. Takže e, vlastně mm, to jak si navazuje na to, co jste říkala vy. Nyní Josef, prosím. Děkuji. Já bych řekl, že e, tahle studie je velice důležitá a že e, obsahuje celou řadu uklidňujících prvků. A myslím si, že je pozitivní eh, vidět také to, že eh, může tento systém mít eh, charakter neodstrašující a nedonucující. Ale hlavní problém podle mě spočívá v něčem, co není, nebylo předmětem vašeho zkoumání. A sice v té otázce, kde jsou vstupní body, vstupy do tohoto systému. A já si myslím, že bez eh, reformy těchto access points těžko eh, můžeme eh, revidovat celý systém, ať už jsou to humanitární víza nebo další mechanismy. Já si myslím, že to je jedna z centrálních otázek, protože právě vstup do určité země eh, může vést k tomu, že ten systém je přetížen. Samozřejmě musíme se na to dívat v souvislosti s obecnou migrační politikou, Velmi často je to také tak, že když nemám legální možnost vstupu do země, eh, tak eh, je potom eh, asilový systém přetížen nároky, které by bylo možné uspokojit jiným způsobem na jiných místech. Ehm, takže vy jste mluvili také mm, politiku založenou na mm, důkazech a já si myslím, že eh, váš návrh je pozitivní, ale myslím si, že evidence led politik eh, nestačí, když eh, je zapotřebí hledat opravdu politické řešení, které by mohlo nastoupit na, tento, na místo tohoto systému momentálně myslím, že se s tím můžeme jenom nějakým, eh, popasovat jenom nějakým praktickým způsobem, improvizovaným, ale eh, jinak eh, úkolem našich, nás jako politiků je vytvořit opravdu podmínky pro politické řešení. Děkuji. Teď je už vyčerpán náš seznam řečníků, ale to, co říkal Josef, je také zajímavé. Potřebujeme řešení, které které já, ne, já navážu navážu na kolegu, eh, který eh, také požadoval, že to řešení musí být praktické a politické zároveň. Paní Gion, paní Wikström a mnozí další eh, říkali, a to jsou ti, kteří budou nakonec vypracovávat zprávu, budou muset kousnout do toho kyselého eh, jablka a to je implementace, to je praktické provádění. Jedním z problémů je komplexnost celé problematiky, to je jedna z překážek, což je úplná pravda, ale implementace je také překážkou eh, a dokonce máme i překážky, které leží v cestě implementaci. A tohle všechno nevím, jak se podaří eh, zahrnout do zprávy. Eh, Denis de Jong říkal, eh, že musíme hledat prostředky k tomu, nebo cesty k tomu, abychom to celé jaksi podchytili. Eh, my jsme legislativci, jaké máme možnosti, jaké máme strategie, protože tady máme co dočinění s lidmi. S lidmi, kteří chtějí mít přístup do tohoto systému. Já bych vás požádal, abyste zareagovali na tyto otázky, na Eh, naše požadavky, eh, které um, klademe v souvislosti s naší zprávou. Je to závěrečná zpráva, která bude určitě obsahovat mnoho pozitivního, ale rádi bychom s vámi zůstali v kontaktu i nadále, protože třeba budete provádět další průzkumy v souvislosti s tím, co požadovali naši kolegové. A potom implementace, to je to, co je pro nás nejdůležitější, tedy co udělat s tím, co jsme se tady právě dověděli. Já vás Poprosím tedy, abyste zareagovali na naše otázky. Děkuji za vaše otázky. Já se pokusím být stručná, protože eh, chci dát příležitost i mým kolegům, aby mě doplnili. Reakce na pana De Jonga. Ehm, my jsme se touto otázkou zabývali. Eh, vy jste požadoval Evropské asilové centrum bez ohledu na to, kde by bylo umístěno, určitě v některé členské zemi a jak by vypadalo. Určitě eh, by fungovalo, spadalo tedy eh, pod, nejen pod evropské právo, ale i pod národní právo. Jak by tedy to institucionálního hlediska mělo vypadat? Já jsem na základě empirických studií zjistila, že eh, by vlastně takovýto systém fungoval určitě lépe a ušetřil by spoustu peněz, ale museli by do něj vstoupit všichni aktéři. Uvedu příklad menší, ehm, do menších eh, lokálních příjmových center nebo přijímacích center, tam by se mohly angažovat také nevládní organizace a tím by eh, vznikala také větší míra důvěry eh, mezi žadateli o azyl, protože by měli snad snadnější přístup k informacím. My citujeme empirické studie ve, v naší studii, eh, jejich celá řada. Čili eh, my jsme váhaví, když se mluví o velkých centrálních eh, jaksi příjmových zařízeních, no, přijímacích zařízeních. Ehm, a myslím si, že mm, vůči příliš velkým centrům prostě vládnou obecně výhrady, eh, protože tam je menší důvěra eh, žadatelů o azyl a vlastně zároveň je jednodušší pracovat s nimi v menších eh, přijímacích centrech Eh, to přijímací centrum může být také vlastně ehm, zařízením zřízeným na přechodnou dobu, nežli Eh, se zjistí tedy, jaká je potřeba ochrany, eh, nebo se zpracuje vlastně jak si ten nával žadatelů o azyl. Eh, potom je tady otázka integrace azylantů. A předpisy o mm, azylu vlastně neumožňují volný pohyb azylantů. Nedávno byl k tomu zveřejněn dokument. Když bychom mluvili o joint processing, společném zpracovávání, tak to má smysl až tehdy, když přidělený azyl má celoevropskou platnost a tak tomu momentálně zatím není. Takže eh, my chceme samozřejmě být inovativní, ale víme, že to, co doposud dobře fungovalo, tak fungovalo jenom díky tomu, eh, že eh, se to odehrávalo v menších centrech mm, jakmile by ten proces byl centralizovaný, tak by tady byly problémy s, i s implementací. A my se snažíme vytvořit něco nového, něco inovativního, ale to samozřejmě eh, se musíme potom rozhodnout, které e, třeba žádosti o azyl by šly do Národního centra a které do celoevropského. A už toto by vytvářelo další byrokracii, další administrativu. Takže celoevropské postupy, celoevropská, celoevropské opatření, to všechno má i své slabé stránky. A nesmí se z toho ztratit ten aspekt eh, ochrany člověka, to, že ten člověk vlastně žádá o mezinárodní ochranu. No, třeba eh, to společné zpracování, že bychom měli jedno eh, centrum celoevropské pro zpracování žádostí žadatelů z Etiopie. Bylo by to jednodušší, Eh, tady se spíše myslí na usnadnění práce úředníků, nežli na usnadnění života žadatelů o azyl. To samozřejmě je také oprávněné, ale nebylo to předmětem eh, naší studie. A myslím, že moji kolegové se k tomu asi vyjádří. Eh, já se teď podívám na ta širší témata, Violeta se potom podívá na detaily. Tento právní nástroj je poněkud nový, čili eh, proces implementace zatím probíhá. Máme tady nový finanční nástroj, to znamená, že financujeme eh, vytváření kapacit. Ehm, a tady si myslím, že má své místo občanská společnost. Má tady důležitou roli zejména ve fázi přijímání uprchlíků. A občanská společnost eh, musí eh, také rozhodovat eh, a zároveň kontrolovat to, jakým způsobem jsou využívány prostředky z Evropské unie nedávno byl vlastně rozsouzen případ před Evropským soudním dvorem kde vlastně to vypadalo, jako by eh, uprchlíci eh, dublinským postupem byli jakoby za trest posíláni do center, eh, kde jsou nejhorší podmínky. Ale třeba v Itálii je celá řada drob menších uprchlických center, kde pracuje právě, pracují nevládní organizace. Je tam snadný přístup k informacím, ale a to sice ze začátku není jednoduché, ale má to velký vliv na fungování celého uh, asilového mm, procesu. Mm, v těchto centrech jsou eh, zástupci jak eh, vlád, tak ale i mezinárodních organizacích a ti někdy v těch velkých centrech se dozvědí uprchlíci jenom tu informaci, že by se měli vrátit zpátky. Uh, ale to není to, co oni podpoři, potřebují. Oni potřebují podporu, potřebují informace, potřebují poradenství. Eh, když by se peníze využily na eh, provoz těchto eh, malých center, kdyby tam měl přístup také mm, Vysoký komisariát pro uprchlíky, kdybychom všichni táhli za jeden provaz, tak bychom určitě podmínky v těch centrech Eh, prvotního příjmu zlepšili. Eh, další věc, alternativy k Dublinu. Já myslím, že tady je potřeba myslet na dva aspekty. Jednak alternativní kritéria pro rozdělování nebo rozmysťování eh, myslím, že odborníci mezi vámi vědí přesně, o čem mluvím. Jsou to různá kritéria pro posuzování počtu uprchlíků eh, a jejich rozdělování do jednotlivých zemí. Já si myslím, že se můžeme politicky dohodnout. Nemyslím si, že by to bylo tak složité, protože Tady už eh, to není věc, o které by rozhodovaly jenom národní vlády. Vy jste tady spolurozhodovatelem a spolulegislátorem. To znamená, že členské země někdy zapomínají eh, na to, že mají k sobě ještě nějaké spolulegislátory. Eh, pokud by měly být nové jaksi distribuční klíče, tak eh, stále ještě by se rozhodovalo o tom, kdo půjde kam. Eh, a to i z lidského hlediska. Tahle ta otázka, kdo půjde kam, to je také otázka, na niž ehm, mají právo spolu odpovídání i eh, sami žadatelé o azyl. Oni často mají za sebou špatnou cestu, byli předmětem zneužívání eh, systému. Když, dostanou, když by dostali o asilovém řízení dobré informace už v tom prvním místě, kam dorazí, eh, tak eh, by nepropadly takovým mýtům, jako že třeba ve Švédsku jsou jako v jediné zemi dobré podmínky. To pak ten systém přetěžuje. My jsme se tady snažili zaměřit se na palčivé problémy a najít realistické řešení. A k dalším otázkám. Ta azylová centra, která jsme vynechali eh, v té zprávě, eh, protože eh, jsme si řekli, že by bylo lepší nežli budeme mít eh, integrovaný asilový systém v Evropě, eh, centralizovaný, tak je třeba nejprve eh, přijmout tu mentalitu sdílené odpovědnosti v rámci Dublinu. A k tomu můžeme to může mít různé podoby. E, otázka Sylvie Guillaume, na to bych ráda odpověděla. Takže my tady nenavrhujeme nový Dublin. My jenom říkáme, že e, doba e, dozrála k tomu, abychom od Dublinu upustili. Samozřejmě je důležité myslet také na politické klima a vést o tom politická jednání. A my říkáme, že v současné době eh, donucovací opatření nejsou tím správným prostředkem eh, ve smyslu eh, Dublinu. Tedy my chceme mít nenásilný postup a vy jakožto spolulegislátoři se můžete zasloužit o to, aby Dublin byl využíván, byl využíván v rámci eh, daných právních standardů. Eh, zřízení Evropské task force pracovní skupiny, eh, něco takového tu vlastně máme. Ale mm, záleží na mandátu členských států, které určují, co bude tato skupina dělat. A také Eh, vlastně parlament zde musí vykonávat kontrolu. Nechat všechno v rukou těch, kteří eh, nesou odpovědnost za implementaci právních předpisů, to by bylo riskantní. Je mnohem spolehlivější by bylo mít eh, systém složený z nejrůznějších, eh, eh, nebo zakládající se na zapojení nejrůznějších aktérů z nejrůznějších sfér a s nejrůznějšími kompetencemi. Další otázka, alternativy k Dublinu, to už všechno tady bylo. Ehm, ehm, už je, by to O tom bylo popsáno mnoho papíru a myslím, že eh, tady o tom bude mluvit i rakouská vláda, zástupce rakouské vlády, až bude mluvit o jejich způsobu přesídlování. To všechno může vstoupit do Dublinu. Mechanismus svobodné volby, eh, zapojení agentur, mm, slučování rodin, kulturní Eh, vztahy. Tohle jsou všechno věci, ke kterým se může přihlížet, ale eh, důležité k tomu je, aby byly revidovány předpisy. A to je eh, to všechno, jak si nelze dosáhnout v rámci stávajících právních podmínek. Jediné, co můžeme udělat momentálně ve stávajícím právním rámci, je zredukovat tu donucovací povahu, eh, ubrat eh, donucovací opatření. Když se podíváme na článek 2 a budeme vážně základní eh, lidská práva, tak vidíme, že Dublin je třeba zrevidovat. A do té doby, než tomu tak bude, tak je zapotřebí využívat ty věci, které stávající právní systém nám poskytuje. E, pilotní projekty e, už proběhly, EASO e v roce 2014 provedlo v Bulharsku provedl projekty eh, společného zpracování, a potom tady eh, bylo Mare Nostrum eh, v Itálii, bulharský projekt, projekt zaměřený na syrské uprchlíky a různé společné iniciativy zabývající se přijímáním uprchlíků. Z toho všeho se můžeme poučit a využít to potom pro um, fázi uh, implementace. Ale centrální integrovaný systém zpracování asilových žádostí by znamenal, že si musíme nejprve podívat na to, jak se rozdělit kompetence, nejenom to, um, co bude kdo dělat, ale také kde se to bude dělat. Tohle, tahle centrála by musela mít někde svoje sídlo. A to samozřejmě bude mít své dopady pro ten stát, kde to sídlo bude. Takže, když se na to podíváme z předběžných pohledů, tak zároveň máme i následné pohledy. Jakmile bude poskytnut status uprchlíka, tak ti lidé nemůžou zůstat v uprchlickém táboře. Kam půjdou? Bude potřeba je přesunout někam. A tyto transfery, pokud budou vycházet z Dublinu, tak budou pořád zdonucení a to bude problém. A proto pro nás je tak důležité zabývat se tou otázkou donucovacích aspektů. Teď, co se týče přístupu, tak my si uvědomujeme, že přístup ke zpracování žádosti o azyl je klíčový. Distribuce žadatelů má souvislost se vstupním místem do Evropské unie. To v tuto chvíli je kvůli dublinskému nařízení členské státy na vnější hranici Evropské unii budou pořád tvrdit, že ten systém je pro ně neférový, byť to úplně není podloženo číselnými údaji. Takže kdybychom rozdělili tu distribuci od místa vstupu do Evropské unie, tak by to bylo lepší. Myslím si, že každý klíč by měl oddělit distribuci, nebo to rozdělení tedy uh, eh, uprchlíku od vstupního místa. Může se, eh, žadat, že, může se pan žadatel o tuto zprávu ještě vyjádřit k tomu, co jste říkala a potom, jak si by mohli hovořit ostatní. Denis. Děkuji, Claude. Jenom velmi stručně. Slyšel jsem řadu validních argumentů. Byl bych rád, aby to bylo ve zprávě. A já jsem například v tom návrhu nikdy neříkal, že bychom chtěli velká takováto střediska. To vy jste předpokládali, nebyli jsme v kontaktu, takže jsme si to nemohli vysvětlit. Já si myslím, že pár takovýchto problémů se dá vyřešit a je jasné, že vy jste se nad tím hodně zamýšleli. Takže z tohoto pohledu, pokud máte materiál, čas a zdroje, připravit nějaký doplněk, který by tyto věci vysvětlil, a možná trochu kreativněji přistupoval k řešením. Potom vy jste také hovořili o politické realitě. No tak my jsme tady, my nejsme členské státy. My se můžeme dívat na věci trochu jinak než členské státy. Třeba i nezvyklým tvůrčím způsobem. Nemůžete říct? Nebo takto, pokud vy máte dobré nápady a my máme dobré nápady, tak to neznamená, že je nemůžeme předložit jenom proto, že se to nepředkládá v radě. A teď, co se týče donocovacích aspektů, tak tam musím říct, že s tím argumentem mám trochu problém, protože zatím to vypadá tak, že v podstatě třeba říkáte, že Irsko má dobrý systém azylový, takže to bude dobré místo, kde požádat o azyl. Což by následně znamenalo, že členské státy, které mají nejlepší přijímací kapacity a nejvíce pozitivních rozhodnutí dostanou nejvíce eh, žadatelů o azyl. Což znamená, že ten systém bude následně horší, spíše než lepší v těchto zemích. Takže spíš myslím, že je potřeba, aby se to řádně provádělo v celé Evropské unii, než můžete žadatelům říci, ať si jdou do které země chtějí. Já doufám, že vám to nevadí, že jsem dal kolegovi slovo, protože měl následnou otázku, ale vidím, že se hlásí ještě další. Marie Loresten, a potom vás poprosím, abyste pokračovali k závěru. Mariu, prosím. Děkuji. Já jsem chtěla poděkovat za výbornou studii. Mám otázku a připomínku. Když se dívám na tabulky, tak vidím, že tady máme různé počty eh, v jednotlivých zemí ze stejného regionu. Například, když se podíváme na sever, Švédsko a Finsko, Itálie a Portugalsko, tak ta čísla jsou úplně jiná. Takže tam je problém. A vy jste neřešili rozdíly mezi systémy a implementačními praktikami u zemí, které mají obecně srovnatelné nebo podobné podmínky. A já myslím, že solidarita by se dala vyřešit právě prostřednictvím regionálního přístupu, takže ta větší centra by se nemusela organizovat z Bruselu. Že by to prostě mohlo být v regionu, všichni lidi, eh, eh, všichni, všechny tyto země by se dělily o regiony. Takže řekněme, v našem regionu, kdyby my máme, řekněme, 95 žádostí, Švédsko má nějakých, nějaké tisíce, máme dobré vztahy, možná by bylo dobré se dohodnout s nimi, než se zeměmi z jiného regionu. Takže musím říci, že i v tom vzorku politiků, které, které jste, se kterými jste měli pohovory, jsem neviděl takovýto regionální přístup. Otázka tedy je, jestli můžete k tomu přistupovat takto komparativněji a spíše srovnávat rozdíly v rámci jednoho regionu. tak baltské státy si zjevně musíte dát na seznam lidí, se kterými se musíte bavit v rámci eh, v rámci těchto pohovorů v každém případě chceme, aby ta distribuce byla správná a řádná. Ten graf bychom si měli skoro vyvisit v kalendáři, tam se, v kanceláři, tam se ukazuje, že čtyři, možná šest členských států, možná, že to jsou spíše tedy čtyři, které eh, opravdu mají největší počet těchto žadatelů. Takže já vím, že jsem vás přerušil. Poslední připomínky, prosím, a potom skončíme. K té vaší poslední otázce týkající se solidarity. Vytváření solidarity prostřednictvím regionálního přístupu. To by se určitě dalo zvážit. A navíc smlouva to umožňuje. Smlouva o fungování Evropské unie umožňuje dvoustranou a vícestranou spolupráci mezi členskými státy. Navíc máme ustanovení týkající se posílené spolupráce, pokud byste chtěli zajít ještě dále. Takže to by se určitě dalo zvážit, že by to nemuselo být tak, že buď to eh, se účastníte úplně, anebo vůbec. Na legislativní úrovni také máme spolurozhodování, ale v rámci EASO mám pocit, se rozhoduje spíše konsensuálně. Takže se těžko najdou body, eh, u kterých všechny členské státy se budou posouvat ku předu stejně. Teď, co se týče vašich ostatních připomínek, tak chci říci, že to má trochu háček. Některé otázky jsme, pravda, neproskoumali do hloubky, do které jsme chtěli, protože jsme dostali zadání této studie v červenci a museli jsme ji odezdat v srpnu, tak si dovedete představit, že prostě dva měsíce jsou jenom dva měsíce a uh, dá se v ní zvládnout jen omezené množství práce. Nám šlo hlavně o to říci, že Evropský parlament si už tak zadával několik studií, třeba k článku 80, tedy klauzuly o solidaritě ve smlouvě, anebo zpracování offshore. My jsme tedy v řadě zpráv hovořili o společném zpracování a v tom času, který my jsme dostali, my jsme spíše chtěli doplnit ty zdroje, které již existují. Tak, aby se to řešilo postupně tak abychom našli konstruktivní řešení v rámci právních mantinelů, které máme nastaveny dnes. Co? Dublin 3 byl zrovna přijat, takže pokud nebude zrušen, anebo nebude zásadně přepracován, což by tedy trvalo celkem dost, protože byl přijat v červenci roku 2013, tak jsme si prostě říkali, že ne, že by to bylo úplně neprůchozí, ale říkali jsme si, že než by došlo ke zrušení Dublinu 3 nebo přijetí Dublinu 4, tak se dá udělat řada věcí v oblasti implementace stávajícího systému. A že Evropský parlament by mohl dohlížet na to, jestli členské státy naplňují své povinnosti. Všem třem autorům děkuji. Vy jste říkali, že jste se setkali s jednou poslankyní Evropského parlamentu. Byla to paní Guillaume? Byla. Tak to byla poctěna. A zároveň to určitě byla velká odpovědnost, Silvie. Všechno je to na vašich bedrech. Takže děkuji mnohokrát vám všem třem za prezentaci této zprávy. Děkuji kolegyně a kolegové za zajímavou diskusi. A v 15 hodin nás čeká rakouská ministrině a budeme hovořit o přesídlování. Prosím, buďte včas.